Einen schönen Nachmittag für alle. Ich... Přeji vám pěkné dopoledne. Chtěla bych začít, tak vás požádám, abyste se sedli a aspoň trochu poslouchali. Tato zasedání je webstreamováno do celého světa. Takže máte před sebou eh, návrh dnešního programu a nejprve se musím zeptat, jestli máte nějaké připomínky, případně kritiku. Návrhy na změnu také ne. V tom případě považuji tento návrh za přijatý. Jak už bylo řečeno, toto zasedání je webstreamováno. A jako vždycky musíme také vyhodnotit tlumočení, které jsme si objednali, takže v žádném případě nesmíme říct, že jsme ho nepoužili. A co je důležité, ženský výbor spolu s naším výborem uspořádá slyšení na téma rovnováha pohlaví a rovnováha pracovního a rodinného života 19. března od čtvrť odpoledne do půl sedmé. Ten podrobný program ještě obdržíte a samozřejmě všichni jste zváni, nejenom ženy, dokonce i muži. A nyní vidím, že se hlásí pan Ery a já mu dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Než zahájíme práci, rád bych vám položil otázku. Slyšel jsem novinku, že nám komise poslala odpověď na naše otázky, které se týkají fondu pomoci potřebným. Byly zde určité otázky, které se ještě museli dořešit a mě by zajímalo, zda nám komise poslala odpověď ohledně social groceries? A jestli ano, tak by mě zajímalo, jaká byla přesně ta odpověď ze strany komise. Takže odpověděla nám komise, poslala nám tedy svou odpověď a pokud ano, co se v tom dopise píše? Děkuji. haben wir hier irgendein Problem? Sorry, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das lag an mir. Ähm, ja, ich kann Ihnen kein... Já vám bohužel nemůžu dát žádnou uspokojivou odpověď, ale pokusím se o to, abych do zítřka tu odpověď získala. Čili dejte nám ještě pár hodin a já doufám, že zítra ráno už budu mít uspokojivou odpověď. Mě to ostatně také zajímá. Máte slovo, děkuji. Jedna otázka. Vy jste zmínila dialog mezi tímto výborem a jiným výborem, ale zmínila jste 9. Eh, března a to je nedělené, je to 19. Eh, od 4 do půl sedmé odpoledne. a program obdržíte brzy tak, abyste si to mohli zapracovat do svého denního programu. Je to věc, která nám opravdu leží na srdci. Ještě se teď tedy dívám na zápisy z předchozích jednání. Má někdo eh, nějaké připomínky? Zatím jsme neobdrželi žádné připomínky. Vidím, že písemně, vidím, že ani ústně nejsou, takže považuji zápisy za schválené. A zápis dnešní schůze také dostanete písemně. Pojďme eh, k prvnímu obsahovému bodu dnešního odpoledne a to jsou eh, doplňkové důchody. To je debata, která se vede skoro už eh, deset let. Paní Omen Ruiten je zpravodajkou a to je tedy téma, které bylo ve vyjednávání uzavřeno. 12. Koreper souhlasil e, s výsledkem jednání náš výbor také ještě v prosinci. A nyní jde o to, aby rada také odsouhlasila stejný výsledek ještě zbývají otevřené některé technické otázky, jazykové, otázka, problematika jazykových verzí a tak dále. A pokud se to všechno podaří stihnout, můžeme to předložit na plenárním zasedání a ještě za tohoto funkčního období schválit. Je to opravdu velmi důležité, aby abychom eh, to schválili je to důležité pro zaměstnavatele i zaměstnance a samozřejmě to přispívá k mobilitě pracovní síly. Já tedy ještě jednou děkuji paní zpravodajce Omen Ruiten a předpokládám, že 17. 12. že 17. února to bude eh, schváleno, pak to tedy eh, v druhém čtení to projde, pak to můžeme jít ke schválení. Rada by měla rozhodnout 17. února a my předpokládáme že během zasedání 2. Eh, února to bude eh, projednáváno, to znamená, že my ale 18. tady eh, to ještě musíme projednat 18. března a pak to půjde na plenárku, na poslední dubnovou plenárku. Pojďme tedy k dalšímu bodu. A to je předběžná zpráva pana Öryho o rozhodnutí rady, pokud jde o vrcholné tripartitní, zachrání tripartity k problematice růstu a zaměstnanosti a já dávám slovo panu zpravodaji. Eh, elnök asszony, Děkuji, paní předsedkyně. Nejde o příliš komplikovanou zprávu, nicméně je to důležitá věc pro všechny, kterých se to týká. Jedná se o trojstranou sociální vrcholnou schůzku. Tato vrcholná schůzka nebo summit se vždycky pořádá zároveň s Evropským summitem a to nám umožňuje seznámit se s názorem sociálních partnerů. Jedná se tedy o trojstranný sociální summit, eh, který má svůj právní základ a svůj právní rámec. Ten byl trochu pozměněn vzhledem k novým pravidlům, která vznikla v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Já už jsem vám vše vysvětlil posledně. Hovořili jsme se zástupci komise a rady a dnes jsem hovořil se zástupci odboru a myslím si, že jsem skutečně provedl konzultaci se všemi stranami, znám názor všech zainteresovaných. Pochopitelně lobbysté si nás našli, pokusili se na nás vyvíjet tlak, a to na obou stranách, jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů. Některé odbory by rády hrály větší roli v tomto procesu. Nejen jako členové Evropské konfederace odborových svazů, ale jako jednotlivé odborové svazy. Měli jsme také kontakty se zástupci zaměstnavatelů a také tedy na poli Eurochambers. Pokud jde o sociální partnery, už mají svůj systém a myslí si, že už by se do toho neměly zapojovat žádné další zúčastněné strany, protože už máme svůj protokol a nemáme moc času, takže čím více tam bude účastníků, tím méně času budou mít na to, aby vyjádřili svůj názor. Já osobně jsem tuto otázku zohlednil v pozměňovacích návrzích. Myslím si, že bychom měli říci, že Business Europe a Evropská konfederace odborových svazů by měly zaslat své stanovisko radě a komisi. Takže názor odborů a zástupců zaměstnavatelů by měl být povinně tedy předáván komisi a radě. Takže není to už jen nějaká možnost, je to povinnost, která od této chvíle platí. Zaměstnavatelé a zaměstnanci se shodli na tom, že vše, co je uvedeno v návrhu komise, to není nic jiného, než černé na bílém to, co se už eh, odehrávalo v uplynulých letech, takže jsou to postupy, které už existují. Pokud jde o pozměňovací návrhy, máme dva kompromisy, A a B. Kompromis A se týká socialistů a ALDE. Je to tedy sloučení dvou pozměňovacích návrhů a já doufám, že zelení, EPP a socialisté budou také souhlasit s tímto kompromisem A. Pokud jde o kompromis B, tak je zde nový prvek, který se objevuje v textu a EPP a socialisté se na tomto bodě neschodují. Jde o roli parlamentu. Bude mít parlament právo účastnit se této vrcholné schůzky? Podle socialistů by měla být vyslána parlamentní delegace na sociální summit, ale ani zaměstnanci, ani zaměstnavatelé s tímto návrhem nesouhlasí, protože mají velmi málo času a rádi by využili tento čas trochu lépe. Socialisté tedy nesouhlasí s námi, s EPP. Takže kdo bude zastoupen na této trojstrané schůzce? Budou to ministři vykonávajícího předsednictví a dvou příštích předsednictví. To je v pořádku, ale myslíme si, že především jde o dialog mezi sociálními partnery. Takže bychom neměli tam vysílat nutně celou parlamentní delegaci. Já osobně se nedomnívám, že je to nějaký geniální nápad poslat tam parlamentní delegaci, protože je to dialog sociálních partnerů a pokud zaměstnavatele a zaměstnanci nechtějí pozvat parlamentní delegaci, tak eh, je to na nich. Neměli bychom o to usilovat, je to jejich dialog, je to jejich summit je to jejich rozhodnutí. Takže to je tedy socialistický návrh, který hovoří o tom, že by tam měla být parlamentní delegace, která by měla být pozvána, takže je to povinnost a já s tím nesouhlasím. Takže já už jsem vám vysvětlil, proč ten summit, to není náš summit, naše vrcholná schůzka, měli bychom nechat na sociálních partnerech, aby rozhodli o svém vlastním dialogu, o svém vlastním summitu. Je na nich, aby se rozhodli, koho tam chtějí pozvat, koho pozvat nechtějí. Takže nesmíme k ničemu nutit, nesmíme nutit k tomu, aby za každou cenu pozvali parlamentní delegaci. Samozřejmě, Zúčastnit se tohoto samitu to může mít pro nás své výhody. Bylo by dobré vědět, jakým způsobem tento summit probíhá, ale je to především summit sociálních partnerů. Nesouhlasím s pozměňovacím návrhem Becker, který hovoří o zastup, zastoupení zaměstnavatelů a zaměstnanců. Já si myslím, že není na nás, abychom rozhodovali, kolik eh, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců se bude účastnit, eh, je na nich, eh, aby rozhodli, oni mají své postupy, všechno velmi dobře funguje, takže já nesouhlasím s pozměňovacím návrhem kolegy Beckera. Jinak si myslím, že jsme na stejné vlnové délce, takže zítra nebude při hlasování problém. Děkuji. Jo. Dobře. Děkuji. Vážený kolego. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. Je to pan Claude Obilo. Paní, promiň, děkuji, paní předsedkyně. Nám se podařilo spolupracovat nad tímto tématem. Například dnes dopoledne proběhla velmi produktivní schůzka se zástupci odborů a A my jsme byli informováni o potřebě toho, aby eh, sociální partner I would make a reference to what uh... roli. A já chci navázat na to, co tu právě řekl pan Örit, eh, když tedy mluvil o tom, jak žádat o statut pozorovatele. My říkáme, že eh, vlastně kdokoliv, kdo se účastní tohoto summitu, bude takovým eh, pozorovatelem. A víme, že tento pozměňovací návrh nemá podporu. Tedy, eh, tedy ta myšlenka, že by vlastně eh, zaměstnavatelé mohli na tom samitu získat statut pozorovatele. Pro nás je to zklamání, zdá se, jako kdybychom trochu měnili naš, náš postoj k této věci. A vzhledem k tomu, jakou máme zodpovědnost, také jako parlament za vytváření nových politik, včetně politik na poli zaměstnanosti, myslím si, že máme na, nárok na statut pozorovatele. Um, for example, there is another issue that uh, which is not being supported. For instance, the idea to mention the reference of the Commission. A pak je tam tedy ta myšlenka přizvat komisi na jednání tripartity, vzhledem k tomu, že to se zabývá problematikou sociálních partnerů eh, ve svém eh, programu evropského semestru. A na základě všech těchto diskuzí, tedy si myslím, že bychom se mohli dohodnout na kompromisu v těchto věcech a nejen to schazovat ze stolu. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil, ani tedy tu není stínová zpravodajka Marin Hacking. Dívám se na místo stínové zpravodajky, ta tady není, Karim Madery také ne. Čili eh, stínoví zpravodaje nás zřejmě sledují z domova a proto tedy eh, dávám slovo kolegovi. Já jsem chtěl jenom jednou apelovat na sociální demokraty. Eh, stavět to tak, že buď to budeme pozorovatele, anebo nic, to je trošku tvrdé, takhle se přeci nedá jednat, protože jde o my jsme v usnesení Evropského parlamentu podpořili úlohu sociálních partnerů a já si myslím, že je to výsledek závazný i pro nás. A nemyslím si, že tam opravdu musíme být jako pozorovatelé. Máme spoustu jiných úkolů a jistě se můžeme spolehnout na to, jakým způsobem nám bude referována o průběhu zasedání a proto si myslím, že nepotřebujeme statut pozorovatele a musíme si dát jen pozor na složení delegace. A je potřeba my jsme přece zvyklí už na spolupráci, takže já naprosto souhlasím s panem Čabem Örym, že není třeba vyžadovat statut pozorovatele a já se spolehám na naše sociální partnery, na to, že ti mají tedy určitou moc, my je vnímáme jako přátele a e, nelíbí se mi e, tedy ten postoj, že buď projde náš kompromis, anebo nic. Mně se líbí e, zpráva pana Čabaeryho a mohu říci, že ji můžeme jako zelení a další naplno, naplno podpořit a jsme schopni žít i s tím kompromisem podle prvního pozměňovacího návrhu. Ano, to by bylo smysluplné. My nyní jednáme o vrcholné tripartitní schůzce pro, pro růst a zaměstnanost a já se vás teď ptám, jestli si chcete vzít slovo. Jinak to vezmu jako, že ne. Děkuji, omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Za prvé mám otázku na komisi. Já se dívám na kompromis B a když čtu text komise, stojí tam, že v závislosti na programu ostatní ministři, zástupci těchto tří předsednictví a jiní komisaře mohou být také přizváni k účasti. Když to čtu v angličtině, tak to chápu, že jde o aktivní zapojení na zasedání. Já ale nevím a mám k tomu otázku, jestli tam budou jako pozorovatelé, nebo se skutečně budou účastnit toho jednání. My jsme tu otázku položili už jednou, zatím jsme nedostali odpověď, takže to byste nám možná mohli vyjasnit. Když se totiž potom podíváme na náš návrh, náš kompromisní návrh eh, u pozměňovacího návrhu B, pak hovoříme o předsedovi výboru eh, pro zaměstnanost a tak dále, který by eh, také mohl být pozván k účasti, což se zase tedy z angličtiny vykládám tak, že by to nebyl pozorovatel, ale mohl by se aktivně účastnit. A eh, já bych tedy, já už jsem kladla otázku směrem ke komisi, co to přesně znamená ten text, zatím to nebylo vysvětleno a bez ohledu na to, jak to dopadne, Myslím si, že pokud jsme přesvědčeni o tom, že předseda výboru by měl být součástí tohoto procesu, a já se to myslím, pak by se to mm, nemělo odvíjet od programu protože ten program se vždycky bude týkat zaměstnanosti a růstu. Proto tam sociální partneři jsou. Ale chápu, že pokud by ministři z jiných rezortů, jako třeba e, hospodářství nebo zemědělství nebo komisaři, kteří nemají přímou zodpovědnost za problematiku sociální a zaměstnanosti, mohou být pozváni v závislosti na tom, co je na programu. To dává smysl. Jinak tedy ten program je vždycky o růstu a sociálních záležitostech. A já to tedy chápu tak, že i předseda příslušného parlamentního výboru tam vždy bude zasedat bez ohledu na program. Děkuji, Marian Harkin. A, a teď bychom chtěli vyzvat komisi, aby eh, odpověděla nejenom na vaši otázku, ale za druhé, eh, ale také vysvětlila postup. Bylo mi sděleno, že pan eh, Šumpltrika je tady k dispozici. Je to tak? Tak, není to tak, ale někdo to někdo jiný. Z oddělení sociální dělák a, a průmyslové vztahy. Mohl byste se prosím stručně představit a potom odpovědět na otázky. Dialog social. Eh, děkuji. Eh, já jsem z jednotky sociálního dialogu a zastupuji zde pana Žana Paula Trikarda. Pokud je o otázku, která zde právě zazněla. Stručně bych eh, odpověděla, že statut pozorovatele neexistuje v rozhodnutí, kterým se zavádí tato trojstrana sociální schůzka na nejvyšší úrovni. Pokud je o ministerské zástupce, za radu a zástupce komise, tak ti jsou součástí delegace těchto dvou institucí. Takže tyto dvě instituce rozhodují sami, kdo se za ně bude účastnit sociálního samitu. Já doufám, že tím jsme ty věci trošičku vyjasnili. Já... Uh... Ano. Já bych se ještě přesto zeptala. Eh, není to tak jako běžné eh, vzhledem k pořadu jednání, ale já si myslím, že je to nezbytné vzhledem k tomu, že ty otázky jsou nezodpovězené. Máme to chápat tak, že ten postup nelze ukončit, protože v Británii a v Německu je tady eh, určitý otevřený prostor, eh, který bude trvat ještě déle. Mohl byste, mohla byste k tomu něco říci? Přesně, pane Ery, vy jste také měl ještě nějaký dotaz teď? Nebo jste to potom chtěl eh, ještě schrnout? Tak řebáň schrnout určitě potom, ale ještě, prosím, mohla byste nám říci, tady to řízení, to je velice, ten postup je velice důležitý pro rozhodnutí, tak mohla byste to nějak rozvést? Um, Děkuji, paní předsedkyně. To, že byl návrh komise předložen na právním základě článku 351, to znamená, je to postup souhlasu s Evropským parlamentem, tak tento postup znamená v případě některých zemí, jako je Spojené království a Německo, to předpokládá tedy ratifikaci. A ta ratifikace v případě Spojeného království může trvat velmi dlouho. Pokud jsme to tedy dobře pochopili, tak se předkládá pouze jeden, jeden návrh eh, ročně, který zahrnuje všechny návrhy, které jsou založeny na článku 71, může to trvat tedy několik měsíců a v podstatě něco podobného se odehrává v Německu a proto tyto dvě země nemohou v tuto chvíli ratifikovat tento text. Já vám děkuji. A teď dávám slovo panu zpravodaj Rimu. Eh, děkuji. Já vím, že proces ratifikace je různý a nemáme na to vliv, nemůžeme to ovlivnit, ale nesmíme také zapomínat, že se jedná o změnu technického charakteru. Jedná se o to, že bychom zapsali na papír, nebo tedy popsali postup, formalizovali postup, který už existuje několik let v praxi. Sociální partneři řekli, že souhlasí s návrhem komise, protože tím se pouze dává formální podoba tomu, co v praxi už existuje řadu let. Takže velké změny by určitě neuvítali. Pokud jde o můj pozměňovací návrh, pokud se podíváte na poslední větu, tak eh, tam se říká, že podle pořadu jednání by mohly být pozváni jiní ministři nebo jiné zúčastněné strany. A možná bychom k tomu mohli dodat předseda výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu, ale nechme to prosím na sociálních partnerech, nechme jim poslední slovo. Takže bychom tam mohli dát, že sociální partneři mohou, eh, pokud to vyžaduje nebo umožňuje pořad jednání, tak mohou pozvat předsedu parlamentního výboru pro zaměstnanost, protože pokud to uvedeme jako povinnost, tak už se nebude jednat o trojstranný summit, byly by tam čtyři strany a to není cílem. My máme své procesy, jak se seznámit s výsledky trojstraného sociálního summitu. Později nemusíme se tam nutně podílet. Sociální partneři tam budou a ten pořad jednání pravděpodobně bude kopírovat pořad jednání Evropského samitu. Pravděpodobně se tam budou řešit ty též otázky, takže není nutno, abychom se za každou cenu nechali pozvat. Nesnažme se být papeštější než papež. Nechme to prosím na sociálních partnerech, ať se rozhodnou, koho tam chtějí mít. Ja, vielen Dank. Äh, damit... Dobrá, tím bychom uzavřeli rozpravu k tomuto tématu. Äh, zítra budeme hlasovat a pravděpodobně äh, Můžeme očekávat, že se to bude projednávat na plenárním zasedání v březnu. Kolegyně a kolegové, teď se dostáváme k dalšímu eh, bodu, o kterém budeme zítra eh, hlasovat a dnes eh, to ještě můžeme projednat a jedná se sice o stanovisko Juty Steinruck k vnitrozemským vodním cestám. A já teď poprosím Jutu Steinruck, aby nám nejdříve eh, stručně eh, tu eh, debatu uvedla a potom dostanou slovo stínový zpravodajové. Děkuji, Elizabet. Nejdříve bych poděkovala stínovým zpravodajům za velmi intenzivní a konstruktivní spolupráci. Ještě bych se vrátila k debatě, kterou jsme vedli během projednávání pozměňovacích návrhů, protože tam bylo uvedeno, že není úplně vhodné, respektive mi bylo eh, říkáno, že z toho chci udělat takový eh, sociální fond, zatímco je to vlastně eh, ekologický fond. A já bych eh, tady eh, ještě jednou eh, stručně citovala z návrhu komise, který ve článku, že ve článku 8 jmenovaná opatření se týkají jenom sociálních aspektů, ale lze je rozšířit i na vzdělávání, na posílení organizace odvětví a inovace a lepší ekologické výkony Čili já jsem si tohle nevymyslela, ale přesně jsem to tam, když um, jsem tam reflektovala ten článek 8 a to je oblast, eh, za kterou my jsme také odpovědní. A teď je třeba eh, eh, dosáhnout dvou kompromisů. Za prvé kompromis A, ten se týká informacím informací o dalším vzdělávání a kompromis B se týká schopností eh, jak vlastníků, tak eh, pracovníků, i zaměstnavatelů, i zaměstnanců. A je velice škoda, že jak EPP, eh, e tak ALDE nebyly připraveny uzavřít další kompromisy. My jsme v debatě poukazovali na úzké vazby na sociální partnery všechny frakce a pro mě to byla důležitá podmínka aby ty peníze eh, se daly také používat a také v zájmu eh, zaměstnanců i v oblasti vnitrostátní, eh, vnitrozemské vodní dopravy. Jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci jsou sociálními partnery, kterým věříme a ty sociální partneři znají, ti, znají ty potřeby, ty co je třeba z různých úhledů, úhlu pohledu, z různých aspektů a je třeba, abychom tam tohle tedy eh, reflektovali. Já bych ještě mohla jednou vysvětlit, proč ty sociální aspekty jako výbor pro zaměstnanost eh, a ne ekologické aspekty a jiné eh, mm, tady projednáváme. Ale každopádně vám počítám s vaší podporou. Děkuji. Já řeknu, kdo jsou stínoví zpravodajové. Davy Kaza za EPP. Toho tady nevidím. Danuta a má pověření, aby hovořila i jménem Davida Kaze, takže jí dávám slovo. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Jménem Davida Kasy bych eh, eh, chtěla využít tuto příležitost a poděkovat paní Steinruck za eh, práci na stanovisku v duchu kompromisu, se kterým přistupovala k vyjednávání. EPP bude moci podpořit kompromisní poslanecí návrhy A a B, ale nepodpoří další pozměňovací návrhy, které mění rozsah použití fondu to by mohlo eh, odložit eh, přístup eh, těch, kteří to potřebují k tomu fondu. Děkuji, Danuto. Já jsem myslela, že chceš sama k tomu něco říct. Tímto jsme to tedy vyřídili a teď za Alde Filip de Bakr, kterého zde tež nevidím, ale Filip Benion je tady, prosím. Ano, já tady hovořím za Filipa de Bakera bych rád poděkoval paní zpravodajce za práci na této věci. Ona organizovala eh, mm, zasedání sněmových zpravodajů, kde byly odsouhlaseny eh, dva kompromisy a jinak se pan eh, Debak nes neschoduje s paní eh, s navrhovatelkou a komise dala jasný návrh a pan Bakr nemyslí, že by bylo třeba to eh, dále měnit. Je jasně stanoveno, jak použít rezervní fond. Ten fond je docela omezený, nejsou tam nekonečné prostředky, takže musíme omezit eh, to ozelenění flotily a podporu modernizace plavidel. Teď je tam v tom fondu nějakých 50 milionů eur pouze a, a, a máme tady asi 10 tisíc e, vnitrozemských e, vodních plavidel v EU, takže i e, rozdělení, kdyby se to rozdělilo rovně, tak by to bylo 3,5 tisíce na každé velké plavidlo. Tento eh, sektor eh, trpí hlubokou krizí a měli bychom podpořit inovace z těch peněz a to, aby eh, ten sektor byl zatraktivněn pro mladé lidi, lidi všech profesí. Použití jeho na penze nebude ten, tím správným motivem, nebo stimulem. Měli bychom se dohodnout na správném návrhu, aby co nejdříve vstoupilo v platnost. To by podpořilo vnitrozemskou vodní dopravu a do budoucna to bude zelený způsob, jak Eh, přepravovat zboží a být alternativou pro eh, silnici. Děkuji a teď za zelené eh, jsem stínová zpravodajka já a vzhledem tomu, že tady nejsou další stínový zpravodajové a nikdo se nehlásí, tak já bych řekla, že my jsme velice spokojeni s tím výsledkem a s těmi kompromisy a ty kompromisy jsou zhruba, jak jsme si představovali, alespoň pokud jde o naše pozměňovací návrhy. A já doufám, že zítra proběhne úspěšné hlasování. Tolik tedy za mě a teď dostává slovo komise k tomuto tématu. Za komisi je tady pan pan Tiločikides. Je tady? A? Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Eh, to jméno se zvládla velice pěkně, Teologidis. Dříve bychom rádi poděkovali paní zpravodajce za velice eh, důkladnou a rychlou práci, kterou odvedla. Jak možná víte, Výbor pro dopravu eh, k tomu má stejné stanovisko a stejně tak rada a už se pouštíme do debaty o, která by mohla a umožnit eh, dosažení dohody ještě za tohoto volebního období, hm, řekněme v březnu, v dubnu. Takže eh, opravdu si vážíme vaší snahy. Komise může podpořit všechny vaše pozměňovací návrhy, které souvisejí s eh, otázkami klimatu a životního prostředí, inovace a, a jsme za ně velmi vděční. Také můžeme podpořit pozměňovací návrhy, které se týkají informací. I když by to neměl být povinný mezikrok, protože pokud ano, tak něco bude záviset na, komise a, na komisi a pokud my nebudeme eh, příčinlivý, tak eh, celý sektor bude eh, čekat na to, až mi poskytneme informace. Takže mohl by to být, měl by to být požadavek, ale ne nezbytný. Pokud jde o otázku vlastníků provozovatelů ohledně provozovatelů těch cest, tak si myslíme, že to rozšíření e, na provozovatelů dopravy, e, na provozovatele dopravy e, na vnitrozemských vodních cestách je tak velké, že by se tam mohli stát i ti, kteří původně do fondu nepřispívali. Čili tohle je třeba dále vyjasnit. Potom bych řekl, že eh, tady je jedna věc, eh, se kterou v zásadě ne, ale ne s tím způsobem, jak se to tady předkládá. A sice vytvoření sociálního fondu a zohlednění role sociálních partnerů. I když souhlasím plně s paní zpravodajkou, že tento návrh v zásadě je eh, v jádru sociální, tak co, o, o co tady jde? Říká se, že pokud se stíží kapacita, to znamená, že plavidla eh, opustí trh, tak je třeba přijmout opatření eh, vzhledem k lidem, kteří také opouštějí trh. Takže ono to má opravdu sociální základ. A to se zde potrhuje, protože ten původní návrh eh, eh, počítal jenom s eh, vlastníky, kteří by z toho měli prospěch. Ale když jsme to rozšířili tak, aby všichni, kdo jsou na té lodi, z toho mohli čerpat. Takže pokud je nějaká plavi, nějaké plavidlo vyřazeno z oběhu, tak nejenom kapitán, ale i posádka z toho budou mít prospěch. Myslíme, že to stačí. Proč se obáváme, když hovoříme tady o sociálních partnerech? Není tajemstvím, že dosáhnout dohody mezi sociálními partnery je proces velmi časově náročný. Já jsem osobně žil nebo zažil vyjednávání o pracovních pauzách na vnitrozemských vodních cestách a to trvalo sedm let. Začali jsme v roce 2002 a právě eh, na konci minulého roku v jiné otázce proběhlo jiné jednání. Takže je to velice eh, časově náročný proces. Když eh, z tohle uděláme podmínku nezbytnou pro odblokování těch velice odmezených prostředků v tomto rezervním fondu, tak je to velice složité. Hm, ten fond se nikdy nepoužíval, Eh, funguje od roku 1999 a nikdy nebyl využit. Čili naše snahy by měly usnadnit využívání. Měli bychom se spolehnout na to, že tohle je velice sociální návrh, už sám o sobě a nesnažit se to nějak dál komplikovat. A v tomto smyslu bychom vás rádi požádali, abyste eh, tedy zvážili své stanovisko zítřejší. Děkuji a nyní eh, závěrem eh, ještě paní zpravodajka Jutta Steinruck. Děkuji. Já si myslím, že úloha sociálních partnerů i u nás tady na evropské úrovni eh, je vnímána jako úloha partnerská. A zkušenosti ze členských států ukazují, že jak v podnicích, tak v vedení podniků jsou tady některé, eh, nebo fungují nejlépe eh, ty země, kde eh, se postupuje společně mezi sociálními partnery. A proto ti sociální partneři, kteří jsou výslovně vyloučeni komisí, Prostě by to nekomplikovali, ale prostě akorát by to poslali jiným eh, směrem. Vy jste eh, sami říkali, že jde o to, aby eh, se tam týkalo jenom vlastníků, kapitánů, ale i posádky. A já jsem velice ráda, že zde poukázali na to, že ten fond se nikdy nepoužil a proto eh, se ještě konkrétně uplatňuje ten článek 8. Komise říká, že to má být na sociální aspekty. Nemyslím si, že tento článek 8, eh, který eh, by měl sloužit ekologizaci vnitrozemské vodní dopravy to bychom do toho zase zapojovali eh, výbor pro životní prostředí. Eh, my jsme tady výbor pro životní prostředí, eh, tedy pro zaměstnanost. Já si myslím, že by bylo promarněnou šancí zde nezapojit stanoviska zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože jde také o jejich zájmy. Děkuji. A tím můžeme uzavřít debatu k tomuto tématu jak už jsem říkala, bude se o něm hlasovat zítra. A hlasování na výboru pro dopravu proběhne 20. února a čekáme, že tato otázka přijde na pořad jednání na našem poslední um, plenárním zasedání. Já jsem se teď trošku zadrhla, protože eh, další zpráva a je zpráva kolegy Cergase, kterému bych teď ráda dala slovo. Jedná se o sociální aspekty úlohy a operací Trojky s ohledem na země zapojené do programu eurozóny a tady e, nám jde především o sociální aspekty. Kolego Cerkasi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Na jak dlouho mi dáváte slovo? abych to nepřehnal. Protože paní předsedkyně Beres mě slíbila, že tentokrát ta rozprava bude delší než minule. Takže jak to bude? Deset minut? Takže. Na úvod musím poděkovat sekretariátu, výboru ale také sekretariátům všech frakcí a svým kolegům stínovým zpravodajům, protože to byla dlouhá práce, měli jsme 244 pozměňovacích návrhů a včera jsme uzavřeli 32 kompromisů. Byla to tedy, jak říkám, dlouhotrvající práce, která nám přinesla velké uspokojení, ale také velké spory. Především s paní Reginou Bastoš eh, jsme si prožili opravdu tvrdé chvilky. Ona jako dobrá Portugalka chtěla porazit Španěla už od roku 1385. S námi Portugalci bojují. Zatím nás ještě neporazili, ale teď se to skoro povedlo. V každém případě si myslím, že můžeme být všichni spokojeni, protože ona společně s ostatními stínovými zpravodaji dosáhla toho, že ten můj návrh, který byl možná příliš emfatický, tak teď se tak trošičku zmírnil, nestratili jsme žádné důležité body, ale jsme s nimi všichni spokojeni. Některé pozměňovací návrhy se týkaly věcí, které řeší výbory EKON a AFKO, to znamená ekonomické a institucionální aspekty, tak to jsme neprobírali a neprobírali jsme ani žádnou další věc, která se netýkala těch zemí, které byly mimo tento program. nemluvili jsme o Španělsku, protože ten program byl jen částečný a nehovořili jsme ani o dalších eh, zemích, eh, kde nebyly žádné dopady na zaměstnanost nebo sociální dopady. Já jsem se snažil vyhnout nějakým eh, národním diskusím. Bylo to ale složité, protože vždycky tam bylo takové pokušení použít to jako argument eh, před evropskými institucemi, takže jsme se snažili, aby ty kompromisy byly horizontální, abychom nezacházeli do národních debat. Byly tam ale dvě věci, které byly problematické pro nalezení kompromisu a týkaly se zodpovědnosti. Ta zodpovědnost byla pouze na trojce v tom mém původním návrhu. A dostal jsem spoustu pozměňovacích návrhů, které říkali, že zde byla špatná fiskální situace a že bylo třeba vzít tuto situaci v úvahu. Já s tím nemám žádný problém, jak uvidíte. A také bylo složité podívat se na to, jak rozdělit zodpovědnost mezi trojku a členské státy. Myslím si, že poté, co jsme to prodiskutovali opravdu dohloubky, jsme nalezli rovnováhu a zodpovědnost je rozdělena rovnoměrně. Máme to kompromisy tedy A, B, C a H. A například v kompromisu D vidíme, že programy vypracovala trojka, i když samozřejmě potom je členské státy přijali. Přijali ale tedy na základě demokratického rozhodnutí. A potom je na posouzení každého z nás, zda toto přijetí bylo zcela dobrovolné, jak říkají někteří kolegové, anebo zda to byla smlouva, která, když by tam nebylo úplné přijetí, tak by to mělo špatné důsledky pro zemi. Takže ta dobrovolnost eh, byla trošičku spochybňována. V každém případě Trojka připravila programy a členské státy je přijali. Pokud je také o to, jakým způsobem hovořit o tom důvodu, zda je to tedy krize anebo úsporná opatření, tak si myslím, že je to spíše na výboru Ekon, ti jsou trochu lépe informováni než my, mohou nám lépe říci, kde jsou ty příčiny, jak se dělí tyto příčiny. My v každém případě jsme dospěli k tomu, že ten výsledek je opravdu tragický, má to tragické dopady na zaměstnanost a také na sociální aspekty. Především to má velký dopad na mladé. Snaží se tam řešit eh, konjunkturální problémy a proto byly zavedena, byla přijata opatření, která nevyřešila pouze konjunkturální problémy, ale mělo to dopad eh, i na další aspekty, které jsou důležité pro budoucnost země, především tedy na mladé, na jejich nezaměstnanost, například v Irsku 25%. Oleran, jak říkal, budeme potřebovat pokud bude hospodářství dobře růst, tak budeme potřebovat aspoň 10 let, abychom obnovili tu úroveň sociálního zabezpečení a těch podmínek, které jsme měli před krizí. Dospěli jsme tedy k závěru, že ty dopady jsou závažné, Evropská unie je velmi postižena, byly udělány chyby, v dobré vůli, nicméně chyby se udělaly a v, do, v pozměňovacích návrzích G F a tak dále, to můžete také vidět. Neměli jsme dostatečné studie, improvizovalo se, někdy proto, že to bylo nutné, ale někdy se dostatečně také nenaslouchalo. A kdyby se naslouchalo více, tak možná jsme mohli zabránit těm katastrofálním dopadům na zaměstnanost. Ale často se nezeptali ani třeba Rady Evropy nebo Výboru pro sociální ochranu nebo Výboru pro zaměstnanost Evropského hospodářka sociálního výboru. To jsou poradní orgány. Prostě trojka přijímá rozhodnutí bez jakýchkoliv studií, bez jakýchkoliv eh, porad, konzultací. Tak jste byli prostě zaměřovali se pouze na obnovení finanční rovnováhy, ale vůbec se, se nemyslelo na individuální práva. Evropský parlament byl zcela odsunut stranou při uplatňování této politiky. Neměli jsme vůbec příležitost se do toho zapojit, abychom napravili ty chyby. Byl to tedy případ, nebo tedy jasný příklad despotismu, všechno prolit, ale bez lidu. Prostě vůbec jsme nebyli přizváni. Pravda je, že Evropa nebyla připravena. Ne, že by Evropa selhala, ale neměli jsme žádnou evropskou kapacitu, která by byla schopna reagovat. Takže byly přijaty harmonogramy oživení, které sice vedly k tomu, že se snížily výdaje, ale nešly ruku v ruce nárůsty příjmů, takže ta situace se nezlepšila a nezaměstnanost se zvýšila třikrát. A hodně se také zhoršila úroveň sociálního zabezpečení a další sociální aspekty byly velmi poškozeny. Já jsem se nesnažil vypracovat zprávu, která by někoho napadala, byla proti někomu. Ne. Je to zpráva, která se má poučit z chyb, protože i v budoucnosti určitě budeme mít eh, nějaké krize, budeme mít velmi podobné situace a měli bychom tedy využít toho, této zkušenosti, aby sociální dopady nebyly tak dramatické, jako jsou v této chvíli. A toto vidíte v kompromisech od AA až po GG, tam také jsme dosáhli velmi širokého konsensu. Požadujeme pět věcí. Aby komise provedla studii, aby viděli, jaká je skutečná realita. Mají hospodářské sociální výbor, výbor pro zaměstnanost, Mezinárodní organizace práce a tak dále. Dámy a pánové z komise, proveďte studii, podívejte se na to, co se stalo mezi evropskou populací, mezi evropskými občany, eh, pracujícími, mladými, nemocnými, jak na ně dopadly tyto programy úsporných opatření. Proto, abychom provedli dobrou diagnozi situace a poté je nutné, aby komise se pustila do práce, aby začala pomáhat těm, kteří jsou v současné době v hrozné situaci, aby jim pomohla obnovit eh, své možnosti, aby pomohla především těm mladým, abychom eh, obnovili sociální dialog, který je ohrožen, rozbitý v těchto čtyřech zemích a aby se napravily ty chyby, které byly udělány v minulosti, protože moudrý se poučí ze svých chyb, nebude se držet svých omylů za každou cenu. A potom tyto programy je třeba ukončit co nejdříve, je třeba, no, je třeba je urychlit, protože tyto programy mají velké chyby a je nutno tedy spustit alternativní programy, které budou evropské, které budou zapojovat všechny evropské instituce, včetně parlamentu, aby to nebylo na nějakých mimoevropských eh, subjektech, eh, kteří nám budou říkat, jaké kroky máme podnikat, jak se máme přizpůsobovat. Ať jsou to programy financované z evropských peněz, ať jsou to programy, kde se bude naslouchat sociálním partnerům, ať jsou to programy, které vezmou v úvahu, jaké to má dopady na institucionální aspekty smlouvy třeba také dodržet mezinárodní závazky Evropské unie. To je hranice, která se nedá překročit. Nemůžeme přijímat nějaká opatření, která budou poškozovat listinu základních práv a svobod nebo standardy o eh, Mezinárodní organizace práce, protože nemůžeme porušovat mezinárodní závazky EU. A někdy už byly v minulosti tyto hranice překročeny. A potom Chceme, aby jednou provždy se evropské politiky vyvážily, aby ekonomický a sociální aspekt byly vyváženy, aby Rada EPSCO měla stejnou úroveň jako Rada ECOFIN, aby byla vytvořena euroskupina pro sociální otázky, stejně jako existuje euroskupina pro finanční otázky. A na závěr doporučuji jednu věc. Musíme vytvořit pracovní místa Jinak eh, tato krize nikdy nebude za námi. My potřebujeme, ať roste hospodářství, ať máme vyšší daňové příjmy, ať se obnoví podnikání, ať se znovu poskytují úvěry, ať se aktivuje poptávka. Potřebujeme naléhavý plán obnovy zaměstnanosti, ať se aktivují a využijí eh, strukturální fondy, ať máme aktivní politiky zaměstnanosti a ať pomůžeme především těm nejzranitelnějším skupinám Ať je to něco podobného jako záruka pro mladé, protože pokud eh, Evropa ztratí tuto, deleg- tuto generaci, tak eh, to bude znamenat, že ztratí celou svou budoucnost. Děkuji. Pardon. Merci, Alejandro Děkuji, Alejandro Serkas. Zpravodaj k práci trojky. A nyní Předám slovo stínovým zpravodajům. Nejdříve je tady paní Regina Baštoš, zpravodajka, stínová zpravodajka za EPP a potom Marian Harkin. Takže prosím, paní Baštoš. Obrigada, senhora prezident. Um, ehm, agradeço. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechna ta pěkná slova, přátelská slova ehm, pana zpravodaje. Naše spolupráce byla dobrá, na začátku to nebylo úplně jednoduché, protože tedy ten základní text, který nám předložil, zněl velice dramaticky a tragicky. Ale já věřím, že je třeba vypracovat zprávu, která je objektivní a konstruktivní. Proto tedy na začátku naše jednání byla poměrně složitá, ale Nakonec se nám podařilo zblížit naše stanoviska. některé ty, podle mého názoru, toxické detaily ze stanoviska zmizely. A stanovisko vyznívá tedy v duchu, který je konstruktivní, téměř pedagogický, který se zaměřuje na eh, budoucnost. Takový byl můj záměr, to se mi také podařilo. Máme 32 kompromisů, které EPP může podpořit. Myslím, že výsledek je konstruktivní, realistický a, a také objektivní. Chtěli jsme se vyhnout především tomu, že bychom a, e, tedy postupovali schematicky při popisu práce trojky. A chtěli jsme provést takovou realistickou analýzu situace s takovým pedagogickým potónem zaměřeným na budoucnost. A to především pokud jde o využití prostředků ze strukturálních fondů, které používá celá řada zemí. My bychom tedy rádi, e, my jsme tedy také popsali situaci e, ve čtyřech zemích, e, kterých se týkaly aktivity trojky eh, zaměřené na to, aby eh, se tedy zabránilo státnímu bankrotu. Nicméně nešlo o jednostrané úsilí, tedy jednostranou záchranu. A to tedy také jasně vyplývá z našeho stanoviska, že tyto země byly nuceny tedy jak si akceptovat bez odporu zásah Evropské centrální banky, komise a rady, protože stály na kraji státního bankrotu a byly nuceny žádat o pomoc. Byl vypracován následně program, který byl schválen v jednotlivých členských státech a velmi často tedy eh, šlo také o restrukturalizaci situace ve zdravotnický, školství, eh, důchodových systémů. A my v naší zprávě říkáme, že sociální situace v těchto zemích byla již vlastně labilní ještě předtím, než v nich začala působit trojka. A bez příslušných reform by byla situace ještě horší, měla by ještě horší sociální dopad. tedy před tímto nechceme zavírat oči, říkáme, že eh, šlo tedy o opravdu extrémně špatnou situaci, vysoký nárůst nezaměstnanosti také mezi, nebo především mezi mladými. A také je třeba říct, že tedy ty země, které byly součástí toho reformního programu, měly jen velmi málo času na prosazení reform. A z toho tedy odvozujeme, že negativní dopad v těch zemích, které tedy byly na kraji bankrotu, že tomu se tedy podařilo zabránit a nyní se dostavilo oživení, a oživení i v oblasti zaměstnanosti. A to je právě výsledek těch strukturálních reform, které byly provedeny. A je třeba také jasně říci, že některé členské státy, jako Portugalsko, eh, si dalo velkou práci s ochranou některých ohrožených skupin společnosti eh, formou například ochrany nižších nájmů, nebo tedy kontroly výše nájmů, přístupu ke vzdělání a tak dále. Také jsme dbali na to, aby sociální dialog nebyl přerušen. Některé členské eh, státy tedy tomu věnovaly zvláštní pozornost a k jednacímu stolu následně byly přizváni také zástupci největších odborů a zaměstnavatelů, protože jejich aktivní nasazení bylo důležité pro prosazení restrukturalizace. Je také třeba říci, že tedy evropské instituce se potýkaly s krizí dosud nevýdaných rozměrů a musely být akceschopné v takové míře, jako nikdy předtím ne. A dokonce tedy museli jednat téměř bez odkladu a přímo. Hledat řešení k překonání této krize. Evropské instituce k tomu původně nebyly vybaveny, ale přesto tedy se podařilo najít způsob, jak tedy omezit negativní dopad. Chyběla dokonce, eh, tedy chyběl dokonce i právní základ pro zapojení Evropského parlamentu do zpracovávání těchto záchranných programů, čili jak říkám, nikdo si nepředstavoval, že ta situace bude vypadat až tak a je třeba říci, že jednotlivé členské státy velice od, jak se statečně reagovaly na tyto programy, které uvrhly velké části obyvatelstva do těžké situace. A já tady chci říci, že to stanovisko se mi podařilo zmírnit, že vyznívá méně ideologicky než původně a proto teď tedy EPP může toto stanovisko podpořit. Naše spolupráce s oběma velkými frakcemi parlamentu byla velmi konstruktivní. Děkuji, paní Bastos a paní Marian Háken, která je stínovou zpravodajkou pro ALDE. Děkuji. Za prvé mi dovolte poděkovat zpravodaji za jeho práce a jeho ochotu, která byla mimořádná, ochotu snahu se dohodnout, najít kompromis na půdě výboru. To bylo velice užitečné a já mu za to děkuji. My jsme, se, my jsme tedy o té věci ještě dnes jednali, pořád ještě máme problém s některými kompromisy, už jich je jen několik, já zmíním zhruba dva z nich a pak budu mít jen obecné připomínky. Takže pořád máme problém s, kompromis, s kompromisem FF, je to odrážka 5, kde tady to jedno z těch doporučení zní Upward Wage Policy. Určitá forma mzdové politiky. Problém ovšem je, že když hovoříme o kolektivních dohodách, tak není možné eh, tedy již předem stanovovat nějaké podmínky, protože ty vznikají na základě kolektivního vyjednávání a proto si myslíme, že tu zavádíme určitý princip, který ALDE nemůže podpořit. Ale zbytek ehm, těch kompromisů. Možná ještě máme problém tedy eh, s tím Evropským úřadem práce. My máme naše národní úřady práce, ale tady ten náš hlavní problém spočívá v tom, že jsme se Eh, s tím tedy institutem toho, že si předem dáme podmínky pro vyjednávání výše mest, což vlastně jde proti duchu kolektivního vyjednávání. A pak je tu kompromis CC, kde se říká, že apelujeme na Evropskou unii, aby zohlednila oběti, které tyto země přinesly, aby poskytla podporu po vyhodnocení, včetně uvolnění dostatečných finančních zdrojů, které umožní tedy eh, obnovit žádoucí úroveň sociální ochrany. A mě by zajímalo, eh, jak se zpravodaj představuje, odkud ty dostatečné finanční toky půjdou. A my jsme si vyslechli zprávu Mezinárodního měnového fondu. Zdá se, že žádné volné peníze nikde neobíhají, většina z nich už zná svého příjemce. A konečně moje poslední připomínka. Já vím, že kompromis Z je ještě v tuto chvíli přepracováván, takže my se počkáme na výsledek, a konečně pozměňovací eh, nebo kompromis EE. E, v té konečné části textu jsme chtěli po zpravodaji, aby tam dal text, který byl v GS. A pokud nám vyhoví, tak pro nás bude jednodušší tento návrh podpořit, i když někteří naši členové budou mít pořád ještě problém s první částí textu. Ale my bychom tedy rádi aby se tam ocitl text eh, z výsledků toho ročního přeskumu. To je z naší strany vše. Děkuji panu zpravodaji za ochotu ke kompromisu a spolupráci. A ještě několik eh, připomínek, budu stručná. Tato zpráva se týká aktivit trojky my nehodnotíme to, k čemu došlo předtím, hodnotíme výsledky a je důležité si připomenout, že ty okolnosti se v jednotlivých členských státech lišily a i když členské státy žádali o pomoc, v této zprávě hovoříme o nedobrovolné migraci, nedobrovolné práci na částečný úvazek. Mohu vás ujistit, že i ty členské státy, tedy některé alespoň, nedobrovolně žádali o pomoc. Alespoň v případě mé země tomu tak bylo. My jsme museli žádat o podporu bank v objemu 64 miliard euro. Museli jsme podpořit, protože jinak by tedy ta finanční nákaza se šířila do ostatních evropských zemí a není mm, tedy a samozřejmě ECB si stanovilo určité striktní podmínky pro to, aby nám eh, půjčili peníze na rekapitalizaci peněz, včetně úrokové míry 6%. Čili říct, že členské státy dobrovolně žádali o takový program, je trošku moc. Nicméně v tom textu to je. A Musím říci, abych byla spravedlivá, že v Irsku jsme se snažili, aby přijatá opatření nevedla k eh, zostření eh, rozdílů s, s, mezi společenskými vrstvami, ale bohužel z těch eh, nejnovějších přeskumů vyplývá, že se stále zvyšuje ta mezera mezi těmi velmi bohatými a velmi chudými. Souhlasím s Reginou Bastos, eh, že tedy jsme se ocitli v centru bouře a řešení nebylo na dohled, ale to tedy do značné míry bylo způsobeno tím, že jsme používali měnu, která se eh, vlastně jaksi nehodila ke svému účelu a odnesli to nači občané. A pak tu mám připomínku k něčemu, což se zatím nepodařilo eh, vyřešit. Já vím, že to není pro tenhle výbor, pro sociální výbor, že by to bylo spíš pro hospodářství, ale já se <clears throat> obávám, že vlastně pořád máme problém se stejnou měnou, která se vlastně ke svému účelu nehodí. V některých státech vznikají obrovské přebytky, jinde nefunguje a já si myslím, že tedy ta, tu bouři máme jen zdánlivě za sebou. Nicméně každopádně chci poděkovat panu zpravodaji. Merci beaucoup. Děkuji, Marian Harkin. Nyní má slovo paní Cornelisen za zelené a potom Edith Estrela. Děkuji velice. Paní předsedkyně, děkuji zpravodaji. My jsme zase zasedali hned několikrát se stínovými zpravodaji a nebylo to vždy jednoduché, ale nakonec jsme dospěli ke kompromisům, se kterými většina z nás může souhlasit. Já se chci připojit k paní Harkin v tom, co tu řekla, alespoň na závěr, pokud jde o tu nedobrovolnou žádost o pomoc ze strany Irska, ale i dalších. Já doufám, že to se v textu ocitne, minimálně tedy ve stanovisku Ekon protože hodně věcí nedopadlo dobře. A teď je otázka, kdo, koho z toho obviníme, ale měli bychom tedy mířit na ty správné instituce. Na zasedání stínových zpravodajů bylo nejtěžší najít rovnováhu mezi použitím konkrétních názvů konkrétních zemí a obecným vyzněním textu, protože mezi těmi zeměmi a programy jsou rozdíly, takže nakonec jsme opakovali některé země nebo většina zemí. A já bych byla dala přednost tomu, kdybychom používali konkrétní názvy. Ale samozřejmě to je obtížné, protože Portugalsko má menší míru nerovnováhy než ostatní a menší uh, počet obyvatel je ohrožen chudobou, přesto mm, tedy ty statistiky mají určitá spoždění. Důvěryhodné statistiky vždycky vznikají se spožděním. Čili to ty, které máme k dispozici teď, v podstatě odrážejí situaci před dvěma roky. Takže je to obtížné, ale já si myslím, že máme dobrý důvod kritizovat trojku z celé řady důvodů. Chybí demokratická zodpovědnost, hospodářský dopad na mzdy, penze, odměny a tak dále. Tady tedy převlády hospodářské zájmy a přitom jde o peníze, kterými lidé platí nájem a potraviny. Je důležité, aby toto stanovisko podpořila většina, ale zároveň je také důležité vyslat určitý signál. A já vím, že na půdě hospodářského výboru vzniká tedy podobné stanovisko, které je daleko eh, kritičtější k aktivitám trojky a k tomu, jaké, jakého, k, té, mí, k jaké míře narušení a, a toho sociálního paktu v dotčených zemích došlo já jsem tedy ráda, že eh, minimálně jsme tedy eh, stejného názoru jako jejich stanovisko. Měli bychom být minimálně také stejně kritičtí a já také požádám a ostatní eh, frakce, aby podpořili náš pozměňovací návrh 214 a 235. A pokud jde o tu poslední poznámku paní Harkin o té potřebě rovnováhy, Myslím, že i ty země, které mají přebytek, by měly přijmout opatření ke snížení tohoto přebytku, aby došlo k vyvážení a ke vzniku vyvážené situace, to je v našem pozměňovacím návrhu 240, který je pro nás z tohoto důvodu velmi důležitý. Děkuji paní Cornelisen a předávám slovo paní Estrela a tím uzavírám seznam řečníků. Obrigada, senhora Presidente. Eu também gostaria de começar por felicitar o relator pelo notável Děkuji, já bych také ráda poděkovala zpravodaji. Poděkovala bych mu za to, že se snažil dosáhnout koncensu. A nebylo to jednoduché, já vím. Je to vyvážená zpráva, je to realistická zpráva. Některé z cílů, které byly použity dnes, eh, byly jasně definovány. Ovšem, realistická zpráva musí odrážet tu dramatickou situaci tisíců a tisíců občanů, kteří kvůli úsporným opatřením eh, přišli o práci, přišli o, svůj, o svou firmu nebo o střechu nad hlavou a Mnozí zaznamenali opravdu dramatický pokles svých příjmů. Došlo tedy k jasnému zhoršení sociálních podmínek v zemích zapojených do programu kvůli těm nadměrným úsporným opatřením a sama trojka už to uznává. Sama trojka připouští, že udělala chyby při plánování a nařizování těch eh, úsporných opatření. A navíc i mnozí nositele Nobelovy ceny za ekonomii říkali, že to byla nadměrná opatření. Kromě toho ale jsou zde také zodpovědní na národní úrovni, protože Trojka nemůže být eh, zodpovědná za špatné národní politiky nebo špatná rozhodnutí členských států. V mé zemi Portugalsku došlo k velkému prohloubení rozdílu mezi chudými a bohatými. Prohloubily se sociální rozdíly a také se dostatečně neinvestovalo a neinvestuje do takových důležitých oblastí, jako je zdravotnictví, věda, vzdělávání. Tam byly investice zcela zastaveny. Sociální dopady zásahu trojky vedou k tomu, že se ještě zpomalí hospodářské oživení země. I když tedy ty hospodářské dopady jsou závažné, tak je nutné počítat s tím, že to bude velmi dlouho trvat. My máme 10 milionů obyvatel, 120 tisíc za rok emigrovalo v minulém roce, protože nenašli práci ve své zemi, tím pádem se zdá trošičku, že klesá nezaměstnanost. Ovšem není to pravda, zcela jiná věc je vytvářet nová pracovní místa a druhá věc je tvrdit, že dochází ke snižování nezaměstnanosti. Jistě, protože se snížil podíl aktivní populace, počet tedy aktivních, ekonomicky aktivních občanů, protože spousta lidí odešla ze země, protože třeba přestala také hledat práci. Je tam spousta lidí, kteří jsou zcela zoufalí a už vůbec práci nehledají. A další příklad. Nezaměstnanost mladých. To je skutečně znepokojivé, to, co se děje v takové zemi, jako je Portugalsko. Měli jsme poměrně nízkou úroveň nezaměstnanosti, která dramaticky vzrostla mezi mladými a musíme být realističtí, pokud chceme, aby v nás lidé věřili a pokud se chceme zodpovědně postavit k našim voličům, kteří nám dali důvěru, tak eh, nemůžeme říkat, že je to cesta růžovým sadem. Ty kroky, které nám uložila trojka, měly velmi dramatické dopady. A Nezaměstnanost mladých, eh, to je věc, o které se neustále hovoří i v oficiálních diskursech Evropské unie, v oficiálních projevech. My musíme dát mladým naději, aby věřili i v Evropský parlament a v Evropskou unii. Děkuji a na závěr vrátím slovo zpravodaji Alejandrovi Serkasovi. Děkuji za všechny komentáře za ty, které mě byly nakloněny, i za ty, které byly trošku kritické. Já tu kritiku přijímám. Já jsem samozřejmě nemohl doufat, že všechny mé myšlenky, které jsou někdy ještě tvrdší než to, co říká Regina nebo Marian Harkin, ale ty kompromisy, které jsem zde představil, to jsou kompromisy, které jsou založeny na nejmenším společném jmenovateli. To tedy není moje myšlenka, ale je to ten nejmenší společný jmenovatel, kterému jsme dospěli. Chtěl jsem, aby mohly být podpořeny. Samozřejmě já jsem rozhodnut podpořit ty tři pozměňovací návrhy zelených, a nevím ovšem, jestli by se tím nenarušily ty kompromisy. Je to tedy důležité rozhodnutí. Abych odpověděl Regině, já jsem se chtěl vyhnout ideologické debatě. Chtěl jsem, aby to byla realistická debata, která bude mít konstruktivní výsledek. Vidíme zde různý pohled na věci dvou různých portugalských poslankyní. A tomu já jsem se chtěl vyhnout těm ideologickým sporům. Protože k tomu by opravdu, to by nám, nás ničemu nevedlo, kdybychom zde vedli portugalskou debatu, kyperskou debatu, irskou debatu. Musíme se podívat na společné prvky té reakce a na společná řešení. Někdy se tam říká, že je třeba to zdůraznit a je tam třeba uvést konkrétní příklad. Nicméně nedělali jsme to systematicky u všech věcí. Máme takový drobný problém. Kolegové to nevědí, ale já ano, já jsem přistoupil na to, aby pozměňovací návrh, kde se hovoří o obrovském ubytku zaměstnanosti v těch čtyřech zemích, tam se říká 15%, tak já jsem přistoupil na to, aby ty poslední údaje tam vzali v úvahu to malé zlepšení. Je to opravdu malinkaté zlepšení ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2013. Já si myslím, že to není tendence, že bychom měli počkat delší dobu, abychom viděli, zda to je, či není tendence. Ale já chci uklidnit Edith Estrelu, protože v té zprávě se velmi přesně říká, že nesmíme směšovat počet nezaměstnaných nebo tedy poměr nezam, nebo míru nezaměstnanosti s počtem pracovních míst. A říkal jsem to proto, že ten masivní odliv, masivní emigrace lidí z těchto zemí zkresluje údaje, ale v případě Řecka, Portugalska, Kypru dochází k malinkatému zlepšení a protože je to údaj, který je potvrzen, tak ho tam uvedeme. Pokud máme změnit eh, ten údaj počet eh, nezaměstnaných a máme tam uvést míru nezaměstnanosti, dobře, ještě to můžeme prodiskutovat. V každém případě ta diskuse musí být založena na faktech. A teď ještě abych se vyjádřil k tomu, co říkala paní Harkin. Ty její obecné připomínky mně připadají velmi dobré, dostatečně opatrné, Ona sama ví, čím trpěla její země, že to dopadlo na všechny občany. Byl tam obrovský soukromý dluh, eh, veřejný dluh eh, a teď všichni irští občané platí dluhy ostatních, takže ta situace je opravdu dramatická, i když se trošičku zlepšuje, já chápu její znepokojení. Jejich pozměňovací, její pozměňovací návrhy i když tedy obecně souhlasím, tak eh, nemůžu všechny začlenit v kompromisu FF. Nechceme vypustit tu krátkou větu, kde říkáme, že chceme, aby se vzala v úvahu, vzal v úvahu ten možný malý nárůst eh, příjmů, protože my všichni máme strach z té devalvace. My nemůžeme devalvovat měnu, protože máme společnou měnu, takže máme strach z toho, že budeme devalvovat platy, abychom získali konkurenceschopnost. A kvůli tedy té devalvaci, vnitřní devalvaci, klesá poptávka a kvůli tomu také zanikaly podniky pokud budeme všichni vývozci, pokud všichni budeme mít pozitivní saldo, tak já opravdu nevím, kdo bude mít negativní. Ovšem, v našich zemích 80 až 90 veškerých příjmů závisí na interní, na vnitřní poptávce. A proto jsme usilovali o to, aby byla vedena politika, která nebude poznamenaná vnitřní devalvací. Je to tedy problém a té poptávky, růstu či poklesu poptávky a jde to ruku v ruce s platy. Já si myslím, že to je důležité pro budoucnost, takže my jsme vzali polovinu z toho vašeho návrhu FF, ale ne celé tyto návrhy, nebo ne celý tento návrh. Abychom pomohli těm, kteří teď žijí v chudobě, nemají přístup ke zdravotní péči a tak dále, tak eh, k tomu vám poskytnu takovou trošku odvážnou odpověď v komisi, ve trojce, v ECOFINu je celá řada lidí, kteří byli schopni najít více než 500 miliard eur, aby zachránili banky, tak eh, je to opravdu moc troufale žádat je o to, aby našli několik milionů, aby pomohli těm nejchučím eh, v Řecku, na Kypru, v Irsku, Portugalsku. A pak je zde ještě další věc. Je třeba, aby i sami státy se snažili pomoci těm, eh, kteří ztratili veškerou naději, je nutné věnovat zdroje na to, abychom bojovali proti chudobě dětí a abychom obnovili sociální standardy, ta standardy v oblasti zdravotnictví a tak dále, které jsme měli v minulých letech a které jsme ztratili. A to bude cesta, jak řešit nejen tedy hospodářskou krizi a bankovní krizi, je třeba najít zdroje, ale opravdu dostatečné zdroje k tomu, abychom mohli přistoupit k řešení sociální krize. A konečně ten váš pozměňovací návrh EE, e, tak tam mám jeden problém. Pokud eh, do toho začleníme něco, co požadují liberálové, tak přijdeme o něco, co jsme diskutovali mezi sebou, co nám připadá velmi vhodné, aby Rada EPSCO měla stejnou úroveň jako Rada ECOFIN. To se Oli Renovi nelíbí, ale možná pokud nás posloucháte, eh, tak eh, víte i vy z Alde, že my jsme vždycky byli takovou popelkou a ten náš požadavek je oprávněný. Na závěr paní Cornelisen říkala, že těžko říci, zda ta naše zpráva je kritičtější než eh, zpráva a Ekonu, no tak v Ekonu asi nemají Reginu Bastos, která by to určitým způsobem vyhrotila. Nebo je Režino, to nic se není. My Španělé jsme prostě takový a já vám musím říci, že já dokonce jsem ještě mírnější než pan Karas. Ještě uvidíme, jaký bude ten konečný výsledek. A já už se blížím ke konci své politické kariéry a Mám strach z toho, že v budoucnosti se bude ještě prohlubovat ta propast, která existuje mezi občany a evropskými institucemi, protože evropské instituce přistoupili k této krizi jako bankéři, jako macechy, jako lidé, kteří vůbec eh, nebrali ohled na ty, kteří trpěli. Já doufám, že to bude zpráva, která bude sloužit pro budoucnost, aby se neozopakovaly stejné chyby. A pokud k tomu potřebuji, aby Regina Bastos trochu eh, zmírnila tu moji zprávu, tak já budu připraven na to přistoupit a nebýt tak přísný. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Bereme na vědomí ten váš závazek, budeme hlasovat zítra v našem výboru a tato zpráva by měla přijít na pořad plenárního zasedání v březnu. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu, to je bod číslo 8 a zahájíme rozpravu o udělování absolutoria. Nejdříve zde tedy máme souhodný rozpočet Evropské unie Bude to tedy společná rozprava o všech absolutoriích, takže souhrný rozpočet EU, zpráva, která se týká výkonnosti, finančního řízení a kontroly, to je bod 9, potom bod 10, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, bod 11, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Bod 12. Evropská nadace odborného vzdělávání a bod 13. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vždy se jedná o udělení absolutoria za rok 2012. Spravodajkou pro všechna tato udělení absolutoria je Perváč Beres, která zde dnes není a dala tedy Alejandrovi Serkasovi svůj dokument, který on zde představí. Děkuji, já se pokusím být trošku stručnější. Rychle přečtu ten dokument od paní Beres a zdůrazním jen ty nejdůležitější body. Paní Beres se omlouvá, ale dnes se nemůže zúčastnit a chtěla také poděkovat všem, kteří pomohli při práci na těchto zprávách o udělení absolutoria z roku 2012, u všech těch věcí, které jsou v naší kompetenci. Doufá, že bude zítra už přítomná a má tedy tři kompromisní návrhy. Především se to má týkat oddílu 3 u komise, to je tedy ten první kompromisní návrh, tam reaguje na eh, návrh pana Čáby Eriho, aby se častěji využívali zjednodušené možnosti v oblasti výdajů v příštím finančním rámci, protože to bude efektivnější a nebude to tedy zhoršovat uplatňování pravidel. Druhý kompromis se týká dvojky, trojky a čtyřky. Gutierrez, Prieto, Caba Ori a Marian Harkin. To jsou tedy tři věci, uznává se spolupráce mezi agenturami, jak se ukázalo v posledních letech, jejich protokoly, jejich společné akční plány, výzkumné projekty a také metodologie těch čtyř agentur, aby se tedy pokračovalo v této spolupráci, aby se i nadále vyměňovaly nejlepší postupy, jak už to dělali v minulosti, a aby zdůraznili účinnost, eh, kterou to všechno přináší. A nakonec paní Beres chce předložit pozměňovací návrh, který se týká CDFOP, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, reaguje tím na doporučení účetního dvora. Účetní dvůr totiž zaznamenal, že je zde problém, který se týká provozních úvěrů a také je zde veliký problém s rozpočtovými kredity, ale to je velmi tedy technické téma. V každém případě paní Beres nechce spochybňovat eh, postup tohoto centra. Myslí si, že finanční efektivita je velmi dobrá a prosí pana Eriho, aby v tom svém prvním odstavci, kde anglicky říká, que ponga ask para demostrar aby tam prostě dal ask, aby se ukázalo, že se tím vůbec nekritizuje toto středisko, že se tím pouze říká, abychom se ho zeptali, protože toto centrum rozhodně nemá být námi obvinováno, protože nechce spochybňovat jeho kroky. To je vše, děkuji. Děkuji, pane Sarkasi. Cába Ery, stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že posledně jsme diskutovali o všech důležitých otázkách, takže mohu být velmi stručný. Pokud jde o můj pozměňovací návrh, zdá se, že část toho pozměňovacího návrhu je přijatelná, takže zde máme pár drobností, kde se neschodneme a uvidíme, jak dopadne hlasování. Pokud jde o CDFOP, tak my jsme hovořili o tomto pozměňovacím návrhu. Vyměnili jsme se několik e-mailů. Pokud chcete, tak to request můžeme nahradit slovem ask. Takže pokud chcete tam mít tedy slovo ask v tom textu, tak já s tím souhlasím, můžeme tedy změnit request za ask a mohu tedy přistoupit na tento návrh. A ten kompromis takto může být předložen k hlasování. Děkuji. Takže já to zopakuji pro pana Serkase. Ano, pan Serkase souhlasí, i pan Ery souhlasí s tím, že request bude nahrazeno ask. Nyní má slovo paní Harkin stínová zpravodajka za ALDE. Thank you, um... Děkuji. Eh, stejně jako pan Ery, to eh, můžu říct velice stručně, protože jsme si to projednali na posledním eh, setkání a my souhlasíme s kompromisy a já už nemám, co bych dalšího dodala. Všechno ostatní v pořádku. Merci Madame Harkin. Děkuji, paní Harkin. Už se nehlásí nikdo dalšího slova? pan Serkas eh, tedy vzal na vědomí, že EPP i ALDE s ním souhlasí, s tím jeho návrhem, takže já uzavírám tuto diskusi. Hlasovat se bude zítra. Tedy omlouvám se. Hlasování ve výboru pro rozpočet bude 17. třetí a na plenárku půjdeme v dubnu. Alors, on fait un instant de suspension. Uděláme si kratičkou přestávku. Ah, voilà. oui. Un instant de suspension euh, pour... Euh... Uvidíme, zda dorazí paní Ždanoka, protože teď bych ráda přistoupila k bodu 14, potom 15. Bod 14 se týká organizace organizace výběrového šetření pracovních sil ve společenství. Dear colleagues, we can start. Vážení kolegové, můžeme se do toho zase pustit. A, a sice k bodu 15, teď návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008, 94, 2009, 2002, 2001 a měli bychom teď projednat pozměňovací návrhy těch 18 předložených a rovnou dám slovo naší zpravodajce paní Ronculi. The floor is yours. Máte slovo. Grazie, grazie. Děkuji. Děkuji všem, omlouvám se za to čekání a rovnou velmi podrobně projdu pozměňovací návrhy, které jsem dostala během těchto dnů. Děkuji samozřejmě všem kolegům, kteří se zapojili, kteří poslali své příspěvky. Předloženo bylo 18 pozměňovacích návrhů. Mnohé z nich eh, bohužel nemohu podpořit vzhledem k tomu textu, jaký jsem předložila, protože tím by byl tento text zcela překopán. Má zpráva je podle mě poměrně vyvážená. Jako jsem vám říkala už před dvěma týdny. A je to také text, který přiznává námořníkům odpovídající sociální pokrytí, ale zároveň nebrzdí rozvoj a růst tohoto odvětví, které je tak složité a přitom tak citlivé. Myslím si, že se jedná o návrh, eh, který může zajistit eh, rovnováhu mezi odpovídající úrovní ochrany námořníků a, jak jsem říkala také před chvílí, zachovat eh, konkurenceschopnost tohoto odvětví. Začnu těch pozměňovacích návrhů, které považuji za přijatelné, jich málo. Týká se to především tedy úvodních ustanovení. Zavádí se tam nové prvky, ale není tím zcela změněn obsah. Takže 14, 16, 17 a 18. To jsou pozměňovací návrhy, které předložila socialistická kolegyně Baldakino. Týká se to především odkazu na Mezinárodní úmluvu ILO o námořnicích, která stoupila v platnost v srpnu 2013, poté co ji ratifikovalo 30 eh, signatářských států. Jedná se o důležitou dohodu, která stanoví minimální, no- minimální normy oblasti bezpečnosti pracujících. Pozměňovací návrhy 16 a 17 odkazují na aspekty, které už jsou obsaženy v pozměňovacím, nebo tady v umluvě ILO a 18 zdůrazňuje nutnost, aby Evropská unie usilovala o zlepšení pracovních podmínek a práv námořníků. Takže ještě více zdůrazňuje to, co už je ve zprávě obsaženo. Pokud jde o pozměňovací návrhy, u kterých budu doporučovat hlasování proti. To jsou pozměňovací návrhy 15, 19, 22, 27 a 29 kolegyně Baldakíno. Pozměňovací návrhy 15 a 27 ty nemohou podpořit, protože chtějí rozšířit eh, působnost směrnice 2001-23 a chtějí to rozšířit i na námořníky. Jak už jsem vysvětlovala při předkládání této zprávy, směrnice 2001-2003 se vztahuje na nemovitosti, ale nemůže se uplatnit eh, na dopravu ani na lodě. Tam je to často vázáno právem státu vlajky, takže kdyby se loď prodala a platila by na ni eh, tato směrnice, tak by námořníci podléhali úplně jiným pracovním podmínkám a to by tedy znamenalo, že by z toho rozhodně nečerpali výhodu. To je druhý bod. A kromě toho by ten pracující tam měl tedy ten povinný převod, povinné převedení. Kolektivní smlouvy jsou různé podle státu vlajky. Návrh, ten pozměňovací návrh by vedl podle mého názoru k omezení, snížení tedy ochrany pro evropské námořníky a Netýkalo by se to převádění lodí, které nejsou tedy registrovány v členských státech EU a to by vedlo k nekalé soutěži. Pozměňovací návrh 19. Tady souhlasím s tím, že komunikace je důležitá, určitě je třeba používat všechny nástroje, které moderní technologie nabízí. Ale ten návrh, který spočívá v dostupnosti internetu na všech lodích, to by znamenalo obrovské náklady a také si myslím, že je třeba zamyslet se na té specifickou úpravu v této oblasti. Pozměňovací návrh 22. Nevím proč, když si uvědomíme, jaká je zde možnost sociálního dialogu, to tedy musí být zachováno. Já rozhodně nechci potlačovat tento dialog, takže Ustanovení směrnice 2002 lomeno 14, to je o informacích a konzultacích, zde to nemůže tedy být podpořeno, tady nemůžeme přistoupit na ten pozměňovací návrh, který zcela narušuje původní text, který přináší a navrhuje vyváženější přístup také mírnější, protože bere v úvahu specifika námořní dopravy, to znamená vzdálenost od pobřeží, časové rozdíly, bezpečnost na palubě a tak dále. A je tam také nutná, tedy povinná fyzická účast. A kdyby tedy tato účast byla povinná, tak by to ohrožovalo ty dopravní operace a jejich správný průběh. Pozměňovací návrh 26, tak jak je navržen, by dal plnou pravomoc zástupcům pracujících v jakékoliv chvíli zablokovat převedení lodi. Tím by zcela mohli ohrozit tedy ten podnik, to samotné podnikání. Já to říkám u každého pozměňovacího návrhu, ale ten návrh jako takový nechce ohrožovat rozvoj a růst v tomto odvětví, pokud dáme pracujícím možnost zablokovat loď, tak eh, všichni určitě pochopíme, že to není ku prospěchu těch pracujících. Lodi se často prodávají, rejdeři si je prodávají mezi sebou, registrují se v jiných zemích, Není se tedy vlajka, to se tedy vracím k tomu, co jsem říkala před chvílí o převedení firmy. A máme národní legislativu, a kolektivní smlouvy, které se týkají kolektivního propuštění pracovníků pracujících na palubě lodě. Takže už se prokázala jejich hodnota a jejich účinnost. Pozměňovací návrh 29, ten se velmi podobá pozměňovacímu návrhu 28 kolegyně Šreter. Tak eh, tyto pozměňovací návrhy zacházejí nad rámec toho, co je obsaženo ve návrhu tedy komise, protože se zde zcela vypouštějí ty výjimky a to by mohlo být nevýhodné pro námořníky, kteří by po tom převedení mohli najednou spadat pod úplně jiné podmínky a také by se změnila tedy ta dopravní činnost. Takže by to v podstatě vedlo ke snížení ochrany a záruk pro námořníky. A my zde pracujeme na tom, abychom dosáhli pravého opaku, to znamená, abychom lépe chránili evropské námořníky. Pozměňovací návrhy 13, 21, 23 a 25 kolegyně Štreder. Tak třináctka vypouští část textu, a podle mě tím malé a střední podniky nemají nebo neměli by potřebnou podporu od Evropské komise. Pozměňovací návrh 21 také vypouští určitou část textu a tím vylučuje možnost, aby pracovníci, domácí pracovníci, které zaměstnává fyzická osoba by mohly být vyloučení z působnosti směrnice a pozměňovací návrhy 23 a 25 zcela pozměňují původní text a tím vytvářejí právní nejistotu a pochybnosti a to my rozhodně nepotřebujeme. Pozměňovací návrh 20, 24 a 30 kolegyně Beres. Pozměňovací návrh 20 není potřebný protože směrnice z roku 2008, která se týká ochrany podřízených pracovníků, tak ta už se vztahuje na námořníky a rybáře. Takže je to tady zcela zbytečné. Pozměňovací návrh 24 vylučuje jakoukoliv možnost výjimky u propouštění námořníků a, a ještě tedy národní ustanovení, u které se týká kolektivního propuštění, které v současné době platí v celé řadě členských států, odráží specifika námořní dopravy, to znamená ty znaky, o kterých už jsem hovořila, je tedy na členských státech, aby i nadále rozhodovali, zda je potřeba přijmout nová legislativní opatření, pokud dospějí k závěru, že ano, tak eh, musí zvážit obsah eh, takovýchto návrhů, aby skutečně odrážely potřeby eh, odvětví námořní dopravy v té které chvíli. U mě se tedy zachovává ta možnost výjimky, ale jasně se zde stanoví také hranice. Pozměňovací návrh 30, kde se žádá zkrátit z pěti na dva období na transpozici této směrnice, tak já bych řekla, že dva roky jsou nedostačující, především ve světle toho, že je třeba provést ty potřebné změny u 28 členských států. Musíme být sami k sobě upřímní. Myslíme si opravdu, že tato směrnice by za dva roky mohla začít platit v 28 členských státech, kde mají různou národní legislativu. Já si myslím, že to je úplná utopie. Já nejsem rozhodně proti. To by bylo skvělé, kdyby směrnice byla fungující, kdyby prostě byla uvedena do praxe za dva roky, ale víme, že to není realistické. Víme, že je třeba delší období na to, aby směrnice mohla plně vstoupit v platnost. Já tady zde mám tedy pět let a jak tedy říkám, věcně nejsem proti, ale jsem realistická, realistka a myslím si, že velmi těžko bychom za dva roky tuto směrnici dokázali uvést do praxe. Víte, že když to bude dva roky, tak tam bude spousta porušení povinnosti a víte, kolik toho naše země už mají. Děkuji vám všem za pozornost a jsem vám k dispozici. Doufám, že i nadále budu takto spolupracovat s kolegy až do dubna. I give the floor. A já teď předám uh, stínové zpravodajce za SAD paní Baldačíno. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Právě mě eh, zpravodajka informovala, že ta první část, kdy jsem tady nebyla, za což se omlouvám, ale já jsem eh, přecházela z kanceláře a ono už to zrovna start eh, začalo, když jsem byla na cestě. Já jsem každopádně chtěla říct něco k pozměňovacím návrhům, které jsme předložili. Protože návrh komise zřejmě má zlepšit podmínky námořníků. My eh, naopak chceme eh, prosadit, že námořníci mají práce na bezpečné eh, místo, kde se dodržují normy, měli by mít slušné podmínky zaměstnání, slušné životní podmínky a sociální ochranu. Řeknu to zcela jasně nechci eh, blokovat eh, jakýkoliv prodej lodí, ale svým pozměňovacím návrhy nebo našimi pozměňovacími návrhy eh, tedy tam necháme určité otevřené výhrady, ale veřejné orgány, zaměstnavatele i zaměstnanci by tam měl mít prostor tedy ještě jednat. Je třeba zohlednit specifické podmínky sektoru, to znamená, že takový legislativní návrh musí odrážet tyto podmínky a také zohledňovat práva pracujících. Uplatňování eh, úmluvy Mezinárodní organizace práce ukazuje, že nejlépe se toho dosáhne, když táhnou sociální partneři za jeden pro vás. Proto o uplatnění této úmluvy bylo eh, krokem správným směrem ze tří eh, hlavních důvodů. Evropská unie implementovala eh, úmluvu, eh, která má jasně zlepšit práva pracujících na mezinárodní úrovni za druhé. Práva námořníků byla eh, zlepšena a jsou lépe zaručována. Za třetí, směrnice dává tedy, eh, tedy eh, uvádí do praxe dohodu eh, mezi ETF a vlastníky lodí. Čili hlavně jde o posílení práv pracujících a navrhují, navrhujeme my, nebo my navrhujeme zlepšení těch věcí, na kterých se netýká, který se netýká umluva. Například 180. Um, pro nás je důležité, abychom zajistili, aby nebylo žádné preferenční eh, mm, zacházení v, s plavidly ve stejných teritoriálních vodách. Prostě plavidla, která nejsou eh, registrována v EU, ale přesto eh, v jejich teritoriálních vodách by, tedy působí by neměla využívat výhody oproti dalším plavidlům. Takže pracující musí mít eh, zaručená, právo, zaručená práva, ať už je loď eh, registrována kdekoliv. To je v souladu eh, s umluvou ILO. Dnes se všemi technologickými zlepšeními mohou být konzultace a technologická zlepšení, i když se jedná o lodě na volném moři. Námořníci by měli mít možnost získávat informace a také projednat své, eh, svou pozici se zaměstnavateli. Také navrhujeme, aby tady byl prostor pro dialog a eh, kolektivní dohody v případě kolektivního propouštění. Komise navrhla, že tady mohou být výjimky, pokud proběhla konzultace eh, mezi sociálními partnery zapojenými, ale eh, vyloučení těchto práv by znamenalo, že eh, lidé se odzetnou bez práce a nebudou mít ani možnost vyjádřit eh, své stanovisko k rozhodnutím, která přijímají jejich zaměstnavatele. Eh, námořníci najednou mohou čelit eh, nějakému řešení, kterému se mohli vyhnout, kdyby bývala byla konzultace. Ochrana práv pracujících tady dostává velikou důležitost. Kategorie pracujících, kteří měli minimální ochranu nebo žádnou ochranu, eh, tady dostává určitá práva. A to je to minimální povinnost, která, k, kterou k ním máme. Nemůžeme se k ním otáčet zády a nechat jejich situaci tak, jak je. A musíme zlepšit konkrétní podmínky v sektoru. Tyto pozměňovací návrhy eh, budou konsolidovat eh, dále jejich práva a a budou vyrovnávat tedy jejich podmínky s eh, pracujícími na zemi. A tato směrnice eh, neobsahuje žádné inovace, pokud jde o eh, počet let protože ten systém už funguje. Takže jsme otevřeni další diskusy a také vůči pozvání na zasedání stínových zpravodajů, tak abychom nalezli řešení. Děkuji. Děkuji. A teď já budu hovořit i za kolegu Debakera. On nepodal žádné pozměňovací návrhy k této věci, ale eh, během naší poslední rozpravy eh, k tématu zmínil, že si myslí, že eh, zpravodajka předložila dobrý návrh, který je vyvážený, vyvažuje mezi potřebou atraktivní sektor a specifickou situaci. Mm, pro uplatňování tedy eh, sociální legislativy stejně jako na zemi. Filip de Bakr tedy eh, eh, říká, že vzhledem ke specifické situaci a potřebě ale chránit ty lidi je třeba hledat nová řešení. A je třeba mít na paměti, že mezinárodní rozměr je takový, že konkurence je velká a vlastník může snadno změnit vlajku na novou evropskou zemi. Jsou tady nějaké pozměňovací návrhy, se kterými Filip dvakrát opravdu nesouhlasí, takže jsou tady nějaké návrhy, které, podle kterých by ta směrnice 2001-23 eh, měla být eh, zachována. A on si myslí, že to je velice eh, toto nevhodné, protože toto směrnice může platit jenom pro pozemní pracovníky. Prostě nemůžeme ji aplikovat na mobilní pracovníky. Ehm, uplatňování směrnice eh, na moři eh, by vlastně eh, přineslo to, že po transferu budou na to zámořníci lépe. Za druhé, informace, směrnice o informování a konzultacích. To si myslím, že tady u námořníků by měla být možná výjimka. Takže souhlasí s návrhem komise a s pozměňovací návrhy zpravodajky. A za třetí, Totež platí o směrnici 9859EC, e kde eh, si myslí, že by měly být eh, možné výjimky pro námořníky, pokud eh, Vzhledem k tomu, že struktura námořního zaměstnání je složitá, tak tato směrnice by měla eh, nebo by neměla eh, podněcovat eh, vlastníky, mm, aby měnili vlajku. A to by bylo vlastně nešťastné pro evropský námořní sektor. Takže Filip de Bakker chce dosáhnout dobrých kompromisů, aby podpořil námořní sektor, což je důležitý sektor ekonomiky. Děkuji za spolupráci. Dobrá. Možná, že komise by si uh, vzala slovo. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o navrhované pozměňovací návrhy, které tu probíráme, ukazují snahu některých poslanců zahrnout i námořníky do naší legislativy, ale my cítíme potřebu vyjasnit určité body před další diskuzí. Pokud jde o pozměňovací návrhy 20 a 21, směrnice eh, o bankrotu vylučuje námořníky a eh, domácí pomoc. Pokud jde o eh, domácí pomoc, tady se komise aktivně snaží zlepšit jejich pracovní podmínky a hraje aktivní úlohu v jednáních úmluvy ILO na toto téma. Rada také přijala rozhodnutí nedávno na základě kom, doporučení komise, které doporučuje členským státům ratifikovat tuto důležitou umluvu ILO. Ovšem zahrnutí domácích pracovníků nebylo obsahem vyhodnocení dopadu k tomuto návrhu. Pokud jde o pozměňovací návrhy 24 až 29, ať už jde o kol, kolektivní propouštění a, a převody. Tady komise doporučuje výjimky pro malé a střední podniky, tak aby jim nevznikly nadměrné náklady a zohlednit zvláštní charakteristiky námořního sektoru, například nákup a prodej plavidel. Pokud jde o pozměňovací návrh 27, podle tradičních principů námořní dopravy, například umluva OSN o právu na moři, Evrop, legislativa Evropské unie platí pouze pro plavidla, která se plaví pod vlajkou členského státu EU. A jinými slovy tomu říkáme zodpovědnost státu vlajky. To znamená, že legislativa EU nemůže být aplikována na plavidlo, které se plaví například pod vlajkou Panamy, i když je to v územních vodách Evropské unie. Pokud je o přechodné období pěti let, to jsme navrhli, abychom zohlednili rozdílnou situaci v jednotlivých členských státech, protože je to rozdíl v tom, do jaké míry eh, členské státy mohou používat výjimky z těchto pěti směrnic. Eh, některé členské státy totiž výjímají námořníky ze všech pěti eh, směrnic balíčku, některé třeba jen z jedné. Děkuji komisi a nyní dávám slovo zpátky zpravodajce. Eh, eh, Opřímně <clears throat> k tomu už nemám moc co dodat, eh, k tomu, co jsem říkala v úvodu. Pouze dvě věci. Internet, nebo tedy ta část, která souvisí s novými technologiemi. Já vám znovu říkám to, co už jsem říkala na začátku. Když my jako zákonodárci máme vytvořit zákony, a sedneme si na lavičku a začneme pracovat s kolegy na tom, co bude do budoucna normou, musíme si také uvědomit, že je třeba zůstat nohama na zemi, protože navrhnout zákony, aniž bychom potom měli zdroje k tomu, abychom tyto zákony dodržovali, tak to je k ničemu. Takže snažme se být konkrétní a navrhujme věci, o kterých víme, že je možné je realizovat. Internet za A je velmi drahý, za druhé je to velmi těžko realizovatelný projekt. Za třetí, potřebovalo by to také studii dopadů, studii, které se dělají u věcí, kde to k ničemu není a tady se to nedělá. A potom bychom k tomu potřebovali také zvláštní legislativu. Dále tedy ochrana. Už dnes jsou námořníci chráněni různou národní legislativou. Nemůžeme říkat, že to tak není, protože vyslat signál, že nejsou chráněni, to je lživý signál. Je třeba tedy modernizovat, eh, nebo je dobré modernizovat eh, opatření na ochranu námořníků, ale pozor, abychom to nepřeháněli, abychom tím příliš nezatěžovali podnikatele v tomto sektoru, který je tak křehký, už teď toho mají opravdu dost. Všichni aktéři, pracovníci, námořníci, majitelé lodí, odbory, ty všechny strany už jsou zapojeny do kolektivního jednání o kolektivním propouštění. Ale já jsem samozřejmě velmi nakloněna vzájemné konfrontaci, ale nemůžeme vycházet zcela z toho, abychom chránili egoismus z jedné strany proti druhé. Tak to také nejde. To je vše, protože pokud budu reagovat na to, co zde říkala komise, tak už bych byla moc zlá, takže myslím, že to bude všechno. Thank you. Děkuji. A pak musíme tedy uvažovat, o kompromisních návrzích do 18. 18. 3. se bude hlasovat a na plenárku to možná půjde e, v dubnu na to druhé zasedání. A teď půjdeme zpátky k bodu 14. Organizace výběrového šetření pracovních sil ve společenství. Máme tady zpravodajku? Takže my jsme toto stanovisko přijali a já dávám slovo zpravodajce. Děkuji. Probělo trialog a jak už jsem řekla v prosinci, Výsledek rozhodnutí na půdě Koreperu jako nás neuspokojil, nás jako parlament, a nemohli jsme dopracovat materiál ještě za litevského předsednictví. Nadcházející řecké předsednictví v lednu přišlo s kompromisním návrhem, a ta dohoda se týká takzvaných ad hoc modulů, Parlament se na to díval tak, že je třeba vyjádřit se k velikosti vzorku a dalším charakteristikám těchto ad hoc modelů, protože to je i politická záležitost, jak to tedy nadefinovat, tyto ad hoc moduly. Jsou to tedy vlastně vzorky, na kterých zjišťujeme situace například pokud jde o nezaměstnanost mladých, postavení imigrantů a tak dále. My jsme prodiskutovali některé kompromisní návrhy řeckého předsednictví, které navrhuje takzvané podmoduly použitím kombinace aktů v přenesené pravomoci a aktů prováděcích. A tým vyjednávačů dal mandát našemu sekretariátu a právní službě se zadání uspořádat technické zasedání kdy tedy budeme debatovat o tom, co konkrétně bude řešeno prováděcími a, delegovanými akty. Já bych tedy ráda poděkovala eh, všem, kdo se účastnili zasedání trialogu, včetně a také sekretariátu za jeho podporu. Thank you, so... Děkuji. Pokud tedy se podaří najít eh, řešení, budeme, půjdeme dále cestou písemného postupu a hlasovat se bude nejpozději 18. To byl tedy poslední podprogramu pro dnešek, protože 16. bude probírána až po hlasování. Přeji hezký večer.